řízení lépe zohledněny, než tomu bylo v minulosti. Ne proto, že jsme teď šikovnější, než tomu bylo před několika málo lety, ale protože jsme se poučili ze zkušeností. Musíme si vyslechnout jiné názory a samozřejmě musíme se z nich také poučit. Děkuji. Hlasovat se bude zítra. Přejdeme k dalšímu bodu a to je tedy zpráva pana Petrleho o opatřeních v boji proti nádorovým onemocněním, takzvaném Evropském partnerství. Nyní má na čtyři minuty slovo pan Petrle. Děkuji vám, eh, pane předsedající, eh, pane komisaři, dámy a pánové. Touto zprávou přijímáme eh, postoj k jednomu z nejzásadnějších problémů EU. Eh, eh, rakovina se šíří, jeden ze tří občanů riskuje setkání s rakovinou. Na začátku tohoto mandátu nemusíme žádat komisi a radu, aby přijela základní kroky, protože už je to ambiciozní projekt Evropské komise, jsou to rozhodnutí eh, Evropské rady. Eh, to, že jsou rozhodnutí zaměřena na boj eh, proti rakovině a na ty také reaguje tato zpráva. Důležité je, že už bereme na sebe iniciativu. Jedná se ale o velice ambiciozní cíl eh, Evropské komise a to snižovat incidenci rakoviny o 10% za 10 let bylo vytvořeno eh, určité partnerství ohledně zdravotní strategie od roku 2008 do roku 2013 za zdravější Evropskou unii. V tomto partnerství bychom měli ty bojovat o zdraví pro všechny a zdůrazňovat prevenci rakoviny. Je opravdu znepokojivé, že průměrně země jen 3 zdravotnického rozpočtu investují do prevence. Tato částka může být chápana také jako statistická chyba ale ukazuje to na zdravotnickou politiku členských států, která se dostatečně nevinuje prevenci. Je tu třeba změnit celé paradigma, je třeba jednat strategičtěji, techničtěji, organizovaněji. A bylo e, ověřeno, že včasná detekce rakoviny snižuje úmrtnost. Druhým e, zásadním e, slovem je nerovnost v této zprávě. Eh, znepokové skutečnost, že se hovoří o železné oponě mezi západem a východem ohledně možnosti přežití eh, rakoviny a také tato situace, tato, tyto rozdíly jsou i v rámci některých členských států. Rozdíly jsou v intenzitě paliativní léčby, Eh, možnosti rehabilitace, integrace evropských eh, občanů v jednotlivých členských státech. Jak už Evropská unie, eh, tak to mm, mm, vést nějakou společnou ehm, strategii, když nemáme ani dostatečné eh, údaje ze všech členských států, které by byly sbírány na, stejné, na základě stejných kritérií. Na základě Lisabonské smlouvy máme vést koordinovaný a Eh, dobře organizovaný mm, boj proti rakovině. Je třeba si vyměňovat informace o zvětšené praxe, ale ty je třeba, tuto výměnu je třeba stimulovat ze strany evropských eh, institucí. A třetí slovo je partnerství, to je také klíčové slovo. Toho dosáhneme, když spojíme naše síly vertikálně i horizontálně. Klíčovou podmínkou je, aby rakovina byla na politickém programu evropských i vnitrostátních orgánů úzké pojítko, úzké pouto mezi lékaři a pacienty nestačí. Je zapotřebí je doplnit silným politickým partnerstvím a vůlí, eh, která dodá sílu a dynamiku eh, v celém regionu EU. A také bych chtěl zdůraznit otázku rehabilitace eh, pacientů s nádorovými onemocněními. Musíme se více věnovat eh, lidem, kteří bojují proti eh, rakovině, neměli by být odepsáni, ale naopak by měli reintegrování do společenského života a mít eh, dál možnost pokračovat ve svých kariérách je důležité, abychom bojovali proti rakovině, ale já bych chtěl poděkovat také všem stínovým zpravodám, všem, kdo přispěli k této zprávě. Děkuji vám, pane Peterle. Slovo má pan komisař Dali. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, velice mě těší, že parlament nadále nadšeně podporuje práci komise v oblasti prevence a kontroly rakoviny. Jsem vděčný za úsilí, které bylo vykonáno při přípravě této zprávy, zejména chci poděkovat panu Peterlemu Silná iniciativa na evropské úrovni bude mít velice důležitý dominový efekt na regionální a místní úrovni. To zdůrazňuje potenciál, který má evropské partnerství v takovéto iniciativě proti rakovině. Úspěch partnerství z velké části závisí na aktivní spoluúčasti četných aktérů. Doposud členské státy, eh, lidé pracují v oblasti zdravotnictví, nevládní organizace, spe, organizace specialistů, zástupci průmyslových odvětví, zástupci veřejných orgánů se účastnili přípravy konkrétních návrhů, které mají být realizovány na kon, do konce roku 2013. Ještě je třeba zjistit, zda tyto prostředky spolupráce se eh, převedou eh, v eh, dlouhodobou spolupráci v boji proti eh, rakovině. Širokým cílem je dosáhnout více dlouhodobých ehm, cílů a lépe využívat dostupné zdroje. To závisí na úsilí všech zúčastněných stran a samozřejmě také na adekvátním financování. Evropský parlament Eh, bude muset se zasloužit, zasloužit také o to, aby byly zajištěny patřičné prostředky. Je třeba se zaměřovat na prevenci a kontrolu. Mnoho takovýchto kroků už bylo e, přijato na základě sdělení komise při vyjednávání s svými partnery. E, toto sdělení má tři pilíře. Je to podpora a m, mm, zdraví a prevence, včetně e, podpory Evropského kodexu proti rakovině, pak je to screening a včasná diagnóza na základě doporučení Rady o včasném screeningu, pak je to e, výměna e, osvědčených praxí e, při léčení rakoviny, pak je to výzkum a rozvoj a pak také výměna informací a údajů o rakovině Toto všechno bude umožňovat členským státům, aby lépe implementovali své akční plány. Cílem tohoto partnerství je pro všechny členské státy, aby integrovali akční plány. Některé budují na eh, doposud vykonané práci. A eh, hlavní směry, které byly stanoveny, vyžadují ještě další úsilí. Kromě toho komise bude nadále úzce spolupracovat s Mezinárodním eh, společenstvím pro boj proti rakovině. Také bych chtěl zmínit naše cíle zaměřená lepší integrace otázek zdravotnictví ve všech našich politikách. A budu o tom jednat se všemi kolegy komisaři v našem kolegiu chceme dosahovat lepší eh, pro eh, prevence v boji proti rakovině. Budeme se snažit dosáhnout maximálního eh, možného výsledku s omezenými zdroji, které máme. A já velice vítám podporu Evropského parlamentu. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní promluví poslanci za jednotlivé politické skupiny. Pan Parňo za PASD monsieur le président euh, monsieur dalli monsieur le commissaire c'est avec euh, beaucoup de force que. pane předsedo pane komisaři na zpráva byla předložena opravdu s takovou velkou naléhavostí. Zpráva se opírá také o rozhodnutí Evropského parlamentu z 10. dubna 2010 o potírání rakoviny v Evropské unii. Chtěl bych zmínit cíle tohoto partnerství a zdůraznit je. Jedná se o boj proti rakovině, screening a prevence, to je velice důležité. Je třeba vypracovat moderní metody a odstranit ne nerovnosti mezi členskými státy. Sdílím tyto obavy, které zazněly ve sdělení komise. Sdílím také to, co řekl pan Petrle, především pokud jde o kompromisní návrhy nebo pozměňovací návrhy, jakožto stínový zpravodaj bych chtěl zmínit následující věci. Za prvé, roční počet úmrtí na rakovinu, to je opravdu něco, co nás velmi znepokojuje potřebujeme lepší přístup k lékům pro onkologicky nemocné. Také nařízení REACH musí být realizováno. Iniciativy, které jsou zaměřeny na sledování tohoto cíle, musíme podporovat tam, kde je cílem odstranit chemické substance, které eh, způsobují rakovinu. Potřebujeme také společnou definici chronických nemocí. To jsou tedy ty otázky, které jsou pro nás důležité. Přesto ovšem podporujeme předloženou zprávu. Děkuji panu Parno. Dále vystoupí na dvě minuty paní Parvanová, prosím. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vážné kolegyně a kolegové, především si poblahopřeji panu Petrlemu za to vynikající práci na zprávě, kterou se zajistit, aby opravdu boj proti rakovině zůstal eh, na prvních stupincích našeho programu. Rakovina má také ekonomický dopad na Evropskou unii Musíme tedy zajistit patřičné prostředky a e, také zajistit distribuci mezi členskými státy. Rakovina je hrozbou pro udržitelnost veřejného zdravotnictví Evropská unie by měla vést e, úsilí o správné rozdělování prostředků ohledně výzkumu, informací, diagnozy, péče. Samozřejmě hovoříme o partnerství, ale e, podaří se nám to pouze, když všichni hráči se budou účastnit tohoto dlouhého boje. Třeba si vyměňovat osvědčené praxe mezi členskými státy, třeba zajistit, aby toto partnerství bylo také úzce monitorováno a podporováno. Doufám, že komise bude hrát svou úlohu a zajistí, že partnerství bude plnit své cíle. Chci zdůraznit jednu zásadní věc eh, komisi, že eh, tu je rozhodnutí o e, nenakažlivých e, chorobách. A proto je třeba, abychom e, se zaměřili na opatření pro včasnou detekci a léčení rakoviny. Všichni bychom měli myslet na to, že je třeba lépe vyvážit situaci přístupnosti eh, léčby a výsledku léčby po Evropské unii v jednotlivých státech. Děkuji vám, paní Parvanová. Za GUE NGL jedna minuta. Paní Liotard. Ja, commissaris en rapporteur bedankt. Uh, kanker... Pane komisaři, Ehm, pane zpravodaj. Rakovina je strašná nemoc, je to nemoc, se kterou se nedá žít. Naštěstí můžeme ale něco udělat. Žijeme stále déle a s přibývajícím věkem eh, se zvyšuje nebezpečí onemocnět eh, rakovinou ehm, Čím starší obyvatelstvo, tím se dá více očekávat rakovinových onemocnění. Musíme proto také realizovat eh, dobrou zdravotnickou politiku. Potřebujeme řádný screening a také zaplatitelné eh, léčení rakoviny. Co můžeme udělat? Máme mnoho eh, karcinogenních látek v životním prostředí, například budovy jsou eh, postiženy asbestem a obyvatelstvo je eh, eh, velice nechráněno před různými vlivy. Děkuji, paní Liotard, paní Rozbach, za Děkuji, pane předsedo. Eh, rakovina je téměř eh, lidovým onemocněním, ovšem určité osoby jsou také geneticky zatíženy. Eh, může jenom jeden jediný enzym může už vyvolat takovou nemoc je velice obtížné také předvídat eh, rakovi, eh, onemocnění rakovinou a rakovina se nezastaví nikde před eh, žádnými hranicemi. Proto je důležité mít také důležitý ambiciozní plán pro boji proti rakovině. Jaké zde máme možnosti ve výzkumu? finanční prostředky se skutečně mohou postarat o to, abychom mohli realizovat výzkumy a jaké priority zde máme. Druhá otázka zní takto. Jak budou realizovány ambiciozní cíle, aby se skutečně dostali k pacientům? Můžou skutečně naše preventivní eh, vyšetření vždy vést k úspěchu po celé Evropě? Děkuji. Děkuji, paní Rozbach. Minutu a půl nyní. Pan Tanasesku. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Petrlemu za jeho práci na této zprávě. Lékařské údaje ukazují, že rakovina je Druhá hlavní příčina mortality především u žen, boj proti rakovině a výzkum, který se zde provádí, nám nabízí nové šance pro ty, kteří onemocněli rakovinou. Je důležité, aby tato spolupráce pokračovala a to kontinuálně, abychom si mohli vyzměňovat zkušenosti a poznatky a abychom se mohli postavit novým výzvám. Evropské partnerství na boj proti rakovině je proto velice důležité. Je důležité, aby zdroje, kompetence a prostředky, které máme k dispozici, byly optimálním způsobem využity státy. A výsledky, které zde byly dosaženy, musí být přístupněny celé Evropě. Děkuji. Jednu minutu. Nyní paní Estrela. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři. Boj proti rakovině musí být prioritou. Skoro 30 rakoviny Eh, lze eh, by se dalo vyloučit eh, rychlou detekcí a léčbou. Různé druhy rakoviny postihují různě muže a ženy. Každoročně v EU přes 275 tisíc žen je stiženo rakovinou prsu, dochází k nárůstu výskutu mezi mladšími ženami Eh, rakovina děložního hrdla je ročně diagnostikovaná 50 tisícům ženám, jedna polovina umírá na tuto chorobu, ale rakovina děložního čípku může být poražena, pokud se zobecní programy vakcinace a screeningu proto je nezbytné a nutné, aby všechny členské státy přijaly tyto programy screeningu a vakcinace žen Eh, ve věku, které mohou trpět eh, touto chorobou. Je třeba i ve zdravotní výchově eh, vzdělávat občany o informovat o službách, které mají k dispozici, o tom, jak žít zdravě a jaký je přístup k léčebné péči. Děkuji vám, říká pan předsedající. Paní Antonescu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji. Komise říká ve svém sdělení, že počet screeningových testů v Evropské unii je pod eh, úspěšným průměrem. Myslím si, že se musíme postarat o to, aby screeningové testy byly přístupné pro většinu obyvatelstva. Výzkumu udělal značné pokroky, testy jsou lépe dosažitelné. Včasné rozpoznání různých forem rakoviny je možné za pět až šest minut. Jedna rumunská pracovnice výzkumu zjistila, že eh, také eh, ošetřování zvyšuje naděje na přežití. Já si myslím, že tyto výzkumy by měly být eh, v doporučení pro tyto programy screeningu. Teď tedy přecházíme do Catch and Cash, takže Pan Luhan. Návrh komise je nezbytný eh, v boji eh, proti rakovině, pokud je máme ve společně. Rakovina je druhou nej, největší příčinou úmrtí a proto je třeba umožňovat také lépe přístup k léčbě. Země na jihu Evropy mají větší pravděpodobnost výskytu rakoviny než na severu Evropy. Tento program je tedy zaměřený na evropského občana, tak, aby zmizely tyto rozdíly v Evropě. Důležité ovšem je vést eh, výzkum. Eh, rumunská vědkyně, která objevila tento eh, nový screeningový test, je typickým příkladem eh, výzkumu, který je třeba financovat. To je eh, test, který dá výsledky do 6 minut. Využijeme toho. Paní Šenelová. Předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové jak již bylo uvedeno mnoha předřečníky účinný boj proti rakovině musí obsahovat celé spektrum opatření od prevence screeningu včasné diagnostiky vlastní léčby i paliativní péče. chtěla bych však zdůraznit ještě jeden velmi důležitý aspekt který je s touto chorobou spojen. tím jsou rodiny pacientů kteří boj s rakovinou prohrávají. rodina by měla být pro své blízké místem útěchy podpory a povzbuzení tváří v tvář postupující chorobě je to však nesmírně těžké a rodiny v tomto údělu nesmějí zůstat osamoceny. proto hovoříme li o boji s rakovinou musíme myslet i na podmínky pro důstojný odchod. ty by měly mít podobu jak soustavné pomoci a poradenství rodinám při dlouhodobé obtížné domácí péči tak v systému dostupných specializovaných zařízení poskytujících odbornou a především lidskou péči pacientům v terminálním stadiu tohoto onemocnění. děkuji.

Bylo tady řečeno, že 3,2 milionu občanů onemocní každoročně na rakovinu. Evropské obyvatelstvo stárne a počet obyvatel, eh, které, eh, kteří každý rok eh, obdrží diagnózu rakovina, se bude také zvyšovat. Proto se musíme vypořádat s rakovinou. Existuje zde celá řada faktorů, například kouření, nadváha, malý konzum, ovoce, konzum alkoholu. Toto všechno přispívá eh, ke vzniku rakoviny. Proto zdravý život na národní a evropské úrovni je velice důležitý. Včasné rozpoznání je důležité pro přežití, proto tady už bylo řečeno, že mnoho lidí žije dosud proto, protože u nich byla rakovina rozpoznána včas a proto je výzkum v Evropské unii velice důležitý. Je tedy vydávána celá řada prostředků na sedmý rámcový program a já doufám, že v nejbližších letech budeme mít k dispozici více prostředků. Chci tedy poděkovat všem, především těm z mé země, kteří takto vynikajícím způsobem pečují o onkologické pacienty. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, zdraví je opravdu veliké bohatství, které musíme chránit. Ovšem rakovina, přestože máme hodně pokroku v medicíně, 13 eh, všech úmrtí eh, bylo způsobeno rakonovinovým onemocněním. Eh, v Evropské unii zhruba 2,3 milionu obyvatel onemocní na rakovinu. Především je to rakovina prsu a střev. Všem musíme se postarat starat o udržení zdraví. Prevence se ukazuje, že je velice důležitá. Ovšem nejvýhodnější a, se nej, a nejlacinější metodou je především preventivní vyšetření. Děkuji. Pan Kelly. K této chorobě, rakovině, Eh, bych chtěla říci, že mladí i staří lidé na tuto chorobu umírají eh, každodenně. Jeden ze tří eh, lidí se setkává s rakovinou. Bylo dosaženo pokroku a je třeba dosáhnout ještě mnohého. Ehm, zdravotníci, lékaři, zdravotní sestry vykonávají obrovské úsilí, ale my musíme vynakládat více prostředků, zejména ve výzkumu. V tom hraje významnou úlohu právě Evropská unie. Musí poskytovat prostředky právě na výzkum, především na výzkum. A podporovat spolupráci institutů, které se zabývají výzkumem. Díky tomu dosáhneme většího pokroku a méně lidí onemocní na rakovinu a zemře na ní. Děkuji paní Morvaj. Elnézést kérek, hogyha egy kicsit a szokásosnál személy. Promiňte, prosím, jestliže zde budu hovořit trochu osobně, ale e, když e, hovoříme o programu proti rakovině a mnozí zdůraznili, jak strašná je tato choroba, tak e, si musím připomenout jednu věc, kdy jsem před několika lety sama onemocněla touto chorobou seděla jsem na onkologickém oddělení a e, asi 14 různých e, trubiček, hadiček e, mě udržovaly na životě a nyní dnes vychovávám své děti a vychutnávám život. Co se týče mé osobní, mého osobního zážitku, tak chtěla, bych chtěla pozbudit eh, všechny občany, aby se také nechali eh, eh, preventivně vyšetřit v rámci včasného rozpoznání, aby ti, kteří onemocněli, nemají nikdy vzdávat naději. Přeji jim hodně síly a brzké uzdravení. Děkuji. Děkuji, slovo má pan komisař. Pane předsedající, Velice mě těšil eh, entuziasmus, eh, který jsem dnes viděl v Evropském parlamentu v boji, ve sjednoceném boji proti této chorobě. Chci poděkovat panu Peterlemu zpravodaji, eh, za vynikající příspěvek a také paní Morvaj která nám eh, dodala eh, pozitivní eh, náhled a, a naději, že není vše ztraceno u této choroby. Mnoha názorů vyjádřených zde v parlamentu už byla zohledněna ve sdělení komise a já vás chci ujistit, že názory, které jsem vyslechl dnes, budou prostudovány detailně při programování, dalším plánování naší činnosti. Ohledně faktorů eh, týkající se životního prostředí eh, je třeba říci, že eh, prostředí, v se člověk pohybuje, je určující, velice důležitý v boji proti rakovině. Avšak vysoké standardy, které dnes máme v Evropě, umožňují a pomáhají snižovat výskyt eh, rakoviny. Proto bychom měli posílit ještě naše úsilí a zajistit tak vysoké standardy ochrany životního prostředí. A teď k výzkumu. I výzkum si zaslouží naše úsilí Farmaceutický průmysl je integrální součástí eh, fungování našeho generální ředitelství a máme velice dobré příležitosti spolupracovat s průmyslem tak, abychom mohli koordinovat, lépe koordinovat výzkum a zajistit správné fungování výzkumu. Jedním z nejdůležitějších pilířů mé činnosti na dalších pět let je co možná nejvíce zajistit přístupnost, široký přístup léčiv na trhu. Jedním z největších problémů současné Evropy, a to už bylo zmíněno, jsou nerovnosti ve um, peči o zdraví, a proto je třeba umožnit lepší přístup k léčivům. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji panu předsedovi a na závěr bych rád dodal, že musíme dále spolupracovat na tom, abychom přesvědčili občany o významu prevence, screeningu. Tady jsme hovořili o rakovině prsu, dnes je tu možnost screeningu v mnoha členských státech, tyto možnosti existují. Evropské ženy eh, mají k těmto testům chodit. Děkuji vám, pane komisaři. Pan Petr má slovo. Děkuji vám, eh, pane Eh, předsedající. Tato večerní rozprava pro mě byla skutečně potěšením. Vám děkuji za laskavá slova. Eh, jsem rád, že se řídíme stejnými cíly a používáme stejný jazyk. Je třeba vidět věc v širším kontextu a je k tomu dobrý důvod. A jak jste uvedl, také sdílíme přesvědčení, že toto partnerství je nezbytné. Už jsem neměl předtím čas, eh, abych hovořil o zdravém životním stylu, ale myslím, že my bychom proto také měli hodně udělat jako politici a měli bychom podporovat zdravý životní styl pro všechny. Já sám jsem byl také obětí podobné diagnózy jako kolegyně paní Morva. Já také chci poblahopřát k jejímu vítězství nad touto nemocí. Je to velice dobrý způsob, jak prokázat, že rakovina neznamená nutně eh, rozsudek smrti. Děkuji panu komisaři za jeho pozornost a eh, za to, že oznámil, že zrychlí eh, činnost v této oblasti. Rakovina je rychlá, proto my také musíme být rychlí, ještě rychlejší a děkuji Pane komisaři, já těším se na úzkou spolupráci v budoucnosti. Prozatím byla exemplární. V budoucnosti můžeme dosáhnout mnohem více. Jenom stručně. Opět chceme eh, svolat onou skupinu poslanců, která je nazvána poslanci proti rakovině. A tato eh, skupina poslanců není bude klást ještě větší důraz na Eh, prevenci a dobrou noc vám přeji. Děkuji vám, pane Petrle. Hlasovat o této zprávě se bude zítra. V tuto chvíli přicházíme k dalšímu